Znovu zahajuji schůzi. Eh, Dámy a pánové, byl jsem informován, že během třetího kola došlo k porušení procesu u jedné eh, urny, kdy tedy jeden eh, poslanec nehodil lístek do urny. Skrutátoři se o tomto případě poradili a jednomyslně rozhodli, že tak tento hlas prohlásí za zneplatněný. Prosím vás všechny, abyste prokázali, pokud to bude nutné, svou identitu i při hlasování, protože tento konkrétní poslanec svou identitu prokázat nemohl. Teď tedy výsledky třetího kola odevzdaných hlasů 719, neplatné hlasy 920, platné odevzdané hlasy 690. Tím pádem potřebná absolutní většina je 346 hlasů. Paní Forenza 45 hlasů, paní Lamberts 53 eh, hlasů, pan Pitela 199 hlasů. Pan Rebega 44 hlasů. Paní poslankyně Stevens 58 hlasů. Pan Tajány 291 hlasů. Vzhledem k tomu, že žádný kandidát nedosáhl absolutní většiny odevzdaných hlasů, proběhne také čtvrté volební kolo podle článku 16 odstavec 1 jednacího řádu kandidují do čtvrtého kola pouze oba kandidáti, kteří ve třetím kole dostali nejvyšší počet hlasů. To jsou tedy v abecedním pořadí pánové Pitela a, pánové, a pan teď tedy odročuji zasedání do 20 hodin, kdy začne čtvrté hlasovací kolo. Děkuji vám.